Mr. Chairman. I'm afraid... Děkuji, pane předsedo. Obávám se, že to, o co s vámi hodlám podělit, vám asi náladu patrně příliš nezlepší. E, naposledy jsem tu byl na takovém oto briefingu, na takovéto informační schůzce s vaším výborem před rokem. A víte, myslím, že generální komisaři UNRWA e, jsou uvyklí tomu, že hovoří s lidmi o takových zapomenutých kauzách. Ale dnes bohužel musím říci, že od našeho posledního setkání kauza palestinských uprchlíků se stala věcí ještě více zapomenutou, a to ještě více zapomenutou a marginalizovanou ve velmi složitém regionálním kontextu, kterou se zde dotkl pan předseda. Takže to hlavním, co vám dnes chci říci, je patrně ještě více než dříve zdůraznit, že palestinští uprchlíci, kterých je 5 milionů na Blízkém a Středním východě, eh, jsou eh, skutečně eh, v koncích jak fyzicky v pasmogaze, tak také třeba v Sýrii v politickém slova smyslu, tedy jsou v koncích situace, která se nikam nemůže vyvíjet. A možná v uplynulých 60-70 letech to není doba úplně největšího temna pro Palestince, nicméně eh, v nedávné historii eh, skutečně eh, těžko najdeme období, kdy jejich situace více stagnovala. Nedochází k žádnému posunu v mírovém procesu na Blízkém středním východě, k žádnému posunu, pokud je o uznání palestinského státu, alespoň zatím ne k žádnému posunu, pokud jde o e, vnitřní politickou dynamiku vztahu mezi dvěma hlavními palestinskými politickými skupeními. Jste-li dnes e, palestinec, rozhlédnete se kolem sebe, uvidíte jen málo vyhlídek na lepší budoucnost, ať již materiální či politickou. A mezinárodní společenství. My všichni, jako bychom byli spokojeni s tím, e, co nazýváme podle mého milně statem quo. Status quo v izraelsko-palestinském konfliktu. Stali palestinec, který žije například eh, na západním břehu Jordánu, pak eh, vůbec nejde o status quo, protože vaše práva, eh, majetková práva k půdě, přístup ke službám, to vše každý den je dále oslabováno. Proto bych neřekl, že jde o status quo. Palestinci tedy jsou obklopeni to stagnací, zejména palestinští uprchlíci. A přitom eh, region jako takový se vyvíjí velmi dynamicky. Samozřejmě eh, jak v pozitivním, tak v negativním smyslu eh, v Syrii dokonce ve smyslu tragickém. Když jsme se sešli před rokem, bylo zde mnoho slibných signálů, které přinášela dynamika vývoje na Blízkém a Středním východě dnešní dynamika, zejména situace v Sýrii, jak to na začátku zaznělo, přináší spíše varovné signály, varovné trendy. Pokud jste dnes příslušníkem zranitelné populace na Blízkém a Středním východě, což platí pro palestinské uprchlíky po šesti letech, jste vystaveni obzvlášť velkému riziku násilí, nestability, násilí a nestabilita jednoznačně eh, začínají prostupovat, tedy prostředí, ve kterém dnes na Blízkém středním východě palestinští uprchlíci žijí. To v uplynulých 60 letech eh, palestinské uprchlíky postihlo mnohokrát. Vzpomeňme na eh, syrsko-libanonskou válku nebo Černé září v Jordánsku nebo první válku v Perském zálivu. A dochází k tomu opět dnes, vzhledem ke konfliktu v Syrii. Rád bych zmínil stručně celou řadu situací, které podle mého symbolizují marginalizaci a stagnaci, které dopadají dnes na Palestince na Blízkém středním východě. Začnu pásmem Gazy. Mnoho z vás eh, tuto oblast navštívilo. Slyšel jsem, že někteří z vás tam brzy pojedou, to rád slyším. Myslím, že pásmo Gazy bohužel již patří mezi zapomenuté krize. Já bych se rád stvrdil, že pásmo Gazy je možná symbolem toho, nakolik palestinci a jejich eh, úděl um, začínají stát na pokraji pozornosti mezi společenství. Eh, před eh, třemi roky vám musím říci, že my v UNRWA jsme nevěděli, jak vůbec absorbovat finanční příspěvky a vyjádření podpory a solidarity, které k nám přicházely ze všech stran mezinárodního společenství, abychom palestincům v pásmu Gazy pomohli. Eh, patří sem i milion uprchlíků, kteří eh, v této zóně žijí. Dnes eh, máme, čelíme situaci, která se nějak výrazně nezměnila a přitom je pro nás obtížné zafinancovat i ty nejzákladnější programy pro obyvatelstvo, jako je potravinová pomoc nebo jiné formy naprosto základní pomoci, která je nutně potřebná pro obyvatele, kteří trpí blokádou. Možná jste v minulosti slyšeli, nebo ti z vás, kdo zónu navštívili, to znají z vlastní zkušenosti. Bývali jsme úžasný program v pásmu Gazy, letní hry, Summer Games, kdy v době léta jsme nabízeli vzdělávací a rekreační eh, činnosti pro čtvrt milionu dětí. Bylo to velmi populární, velmi oblíbené. Letos jsme to museli škrtnout, protože jsme se museli rozhodnout mezi potravinami a letními hrami. Bohužel jsme tedy samozřejmě museli zvolit potraviny a tam jsme, ani tam jsme neměli jistotu, že eh, dostojíme potřebám. Zejména pro ty z vás, kdo eh, vyjedou do pásma gazy, bych vás poprosila, abyste si eh, přečetli tuto stručnou zajímavou zprávu Pásmo Gazy v roce 2020. Eh, před pár dny to vydalo OSN, eh, včetně tedy přispění z UNRWA. A jde o prognózu toho, jak bude pásmo Gazy vypadat za pár let. Není to nějak milé čtení, to vás musím varovat. Zemena obsahuje analýzu třech, čtyřech oblastí, které jsou zasaženy blokádou, která přetrvává. Je to především hospodářství, dále infrastruktura, Eh, kvalita vod a možnost pohybu obyvatelstva, volného pohybu vně pásmo gazy a zpět. Před pár dny jste se slyšeli, že eh, mladý, velmi mladý palestinec se zapálil. Je to eh, první příklad tohoto symbolického aktu v arabském světě v pásmu Gazy ten mladík tak učinil kvůli nešťastné situaci vlastně své rodiny. Další dva následovali jeho příklad, jak jste jistě slyšeli, e, naštěstí se podařilo zachránit, nezemřeli. V pásmu Gazy existovalo velké očekávání, že po změně situace v Egyptě se to, toto pozitivně přenese i do pasma Gazy. Já myslím, že v budoucnu k tomu může dojít, ale samozřejmě Egypt, a to je pochopitelné, se zaměřuje na své na svůj vlastní eh, proces transformace, komplexní proces. Pásmo gazy zatím pro Egypt není prioritou, ale možná je to směr, eh, ke kterému bychom se měli opírat, eh, podporovat jej, jak z hlediska životních podmínek, tak z hlediska podpory politického smíření, což jsou tady dnes pro pásmo gazy dvě klíčové výzvy. Samozřejmě přetrvávající chudoba, marginalizace pásma gazy znamenají, že ty skupiny, které v pásmu gazy působí a chtějí využít tato frustrace, mají dnes daleko větší prostor s odsouzením a s velkým znepokojením sledujeme eh, násilné epizody, eh, například palování eh, raket z do Jižního Izraele, z pasma Gazy. Toto vše samozřejmě zaznamenáváme, ale zároveň i nadále tvrdíme, že blokáda z dlouhodobého hlediska nepodporuje bezpečnostní zájmy zemí regionu a zejména Izraele a Egypta. Prosím, nezapomínejme, že pásmo Gazy i nadále spoléhá na ekonomiku, která je založena buď na pašování a nezákonném sektoru eh, přes tunely, anebo na ekonomiku dotovanou, která je podporována mezinárodním společenstvím prostřednictvím různých programů pomoci. Toto dlouhodobě není udržitelné a na to také jasně, jednoznačně upozorňuje zpráva eh, Gaza 2020, pasmo Gaza v roku 2020. Chci také říci, že naše agentura UNRWA dnes skutečně eh, čelí potěžím, aby vůbec mohla pokračovat v svých programech v pásmu Gazy, což dále podtrhává eh, neudržitelnost, eh, dlouhodobou neudržitelnost situace pro 1,5 milionu obyvatel pásma Gazy. UNRWA podporuje dvě třetiny obyvatelstva pásma Gazy prostřednictvím svých sociálních programů. Takže já tady vysílám skutečně velmi varovný signál a jde o naše blízké sousedství, blízké sousedství Evropské unie. E, pokud jde o druhé okupované území e, západní břeh Jordánu, tady jde o e, situace, která symbolizuje skutečnost, že ten, to status quo skutečně není žádným statem quo. Osady, izraelské osady, které, jak víte, jsou nezákonné, všechny osady na západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, přestože podle mezinárodního práva jsou nezákonné, se rozšiřují stahování, stažení osadníků z Migrone z této nelegální osady před pár dny je pouze drobným kručkem určitým směrem, ale tedy jedním směrem, ale v tom opačném směru bohužel každým dnem dochází k mnoha, mnoha krokům. Osadníci jsou stále agresivnější. Já mám na starost eh, zaručení bezpečnosti pracovníků OSN eh, v Izraeli, na západním břehu Jordanu a eh, v pásmu Gazy. A mohu vám říci, že dnes je násilí ze strany osadníků považováno za jednu z největších hrozek bezpečnostních rizik i pro nás. Demolice, demolování palestinských domů pokračuje, nějak se to nezměnilo. Eh, domnívám se, že v prvních 8 měsících roku 2012 se tyto, toto demolování zvýšilo o 15 oproti stejnému období předchozího roku a o 62 oproti stejnému období v roce 2010. Ten tlak, jak víte, je obzvlášť silný v oblasti C a, a ve východním Jeruzalémě, kde dochází stále většímu Eh, stále větší segregace palestinců zbytku obyvatelstva s tím, že se snižuje eh, přístup eh, pro palestince žijící v těchto oblastech, včetně a jde tady o těch, o těch 30 milionů palestinců, mají prostě problém s přístupem ke službám, s přístupem k modlitevnám, k mešetám a tak dále. Řeknu to opřímně, v posledních pár letech jsem, eh, v pár dnech, pardon, jsem se setkal s mnoha lidmi v komisi, v radě, zde v parlamentu. Eh, my, kdo působíme přímo v terénu, si velmi vážíme jednoznačných slov, která eh, přišla z evropských institucí, upozorňovala na tuto situaci, vyjadřovala obavy a znepokojení a požadovala dodržování právního státu. Bohužel vám musím říci, že pokud eh, tato slova vyjádření i nadále nebudou doprovázena razantními politickými kroky, pak eh, bohužel musím říci, důvěryhodnost těchto slov eh, se brzy oslabí. Je na čase požadovat, aby skutečně byl aplikován právní stát. Platí to pro osadníky, pro násilí, pro demolování domovů palestinců a tak dále. A dovolte, abych se připojil eh, k apelu, který patrně i zde mnohokrát učinil eh, premiér Fayad. Eh, je důležité investovat i nadále do projektů, zatímco se hledá politické řešení. Je nutné tedy alespoň investovat do projektů a do rozvoje těch oblastí, kde jsou palestinci obzvlášť pod tlakem, to znamená v zóně C a ve východním Jeruzalémě. A to se týká také UNRVY a projektů, které zde realizuje pro palestinské uprchlíky. Eh, třetí situace, na kterou chci upozornit, a dotkl se toho již pan předseda úvodem, eh, jde samozřejmě o Sýrii. Sýrie podle mého vystihuje, eh, symbolizuje zranitelnost, které jsou vystaveni palestinští uprchlíci již 60 let od té doby, co začal jejich exil. Eh, samozřejmě tuto zranitelnost eh, sdílí s miliony eh, Syřanů a dalších uprchlíků žijících na území Sýrie, tedy zejména o Iráčany, vlastně zde o civilní obyvatelstvo, stále více zasažené konfliktem, který nezná hranic co do násilí, co do rozměru, co do zasažení všech částí země, a to na všech úrovních života lidí. Já sám jsem naposledy navštívil Damašek koncem června. Eh, zemi dobře znám, byl jsem tam mnohokrát. Bylo pro mne zničující vidět, že v průběhu nebo po uplynutí několika měsíců se tato země propadla do války a bylo ještě více zničující vidět, kolik lidí, velmi odolných lidí, ať už jde o prchlíky či siřany, eh, že tito lidé skutečně propali strachu. Eh, nejčastější slova, která jsem slyšel od lidí v Syrii, byla eh, ráno vyjdeme do práce, ti tedy, kdo stále ještě práci mají, eh, vedeme děti do školy a nevíme, koho potkáme na rohu naší ulice. Zda to budou vojáci vládních vojsk, zda to budou milice podporované vládou, podporující vládu, nebo za to budou jiné milice, které jsou proti vládě Všechny tyto ozbrojené skupiny představují hrozbu pro civilní obyvatelstvo, eh, hrozbu eh, dokonce i únosu či zabití, ne pouze eh, oloupení. A tato anarchie je to, co lidi nejvíc děsí. Dovolte, abych se nyní zaměřil na situaci palestinců v Syrii. Málo kdo ví, kolik jich je, je jich půl milionu, je to tedy velká menšina, většina z nich žije eh, v městských centrech či v jejich okolí, naprostá většina v Damašku, ale také v dalších eh, městských centrech, eh, která, jak víte, jsou centrem, jádrem konfliktu všude v Syrii. Již velmi dlouho, po dekády, palestinští uprchlíci, stejně jako jiní uprchlíci, byli v Syrii vítáni, byla jim zaručena ochrana, přístup ke službám, bylo to jedno z nejstabilnějších míst k životu pro palestinské uprchlíky. A v první fázi konfliktu až do doby před pár měsíci palestinci mohli eh, stát mimo konflikt. Eh, prezident Abbas za podpory UNRWA eh, vydal mnoho prohlášení, kde vyzýval palestince, aby se nepřipojili k žádné straně konfliktu. Problém je ale v tom, stejně jako pro všechny ostatní obyvatele v Sýrii, je, že ten konflikt eh, se na jak rozšířil, je natolik intenzivní, eh, že dnes prostě se týká v Sýrii každého, včetně palestinců a včetně tady velmi i zranitelných citlivých skupin, jakými jsou právě palestinci. Domnívám se, že dnes eh, polovina z nich, to znamená nějakého čtvrt milionu, a provedli jsme si velmi podrobnou analýzu, je dotčeno konfliktem. odráží to míru syrského obyvatelstva, které je zasaženo konfliktem. Co to znamená? Jednak jsou zde bezpečnostní problémy, často je nutné tedy opustit své bydliště. Eh, pamatujeme, že v okolních zemích je mnoho uprchlíků, jak nám připomněl pan, eh, pan předseda, ale máme nyní daleko větší počet vnitřně přesídlených osob v Sýrii. Nevíme přesně kolik, eh, čísla po to je velmi těžko se to hodnotí. A někdy se tyto lidé přemístují do veřejných budov nebo ke svým rodinným příslušníkům, pokud mají kam se uchýlit. Takže ta krize vlastně um, bydlení, také krize ve zdravotnictví, protože ti, kdo, ti, kdo jsou na pohybu, často potřebují další, jsou často lidé, které potřebují uh, zdravotnickou uh, péči a o to přijdou, pokud změní uh, bydliště a především jde o krizi chudoby. Syrská ekonomika eh, spolehá především na malé střední velké podniky. Většina z nich eh, končí. Včera jsem viděl eh, strašnou statistiku, že v Alepo, nejbohatším městě Syrie, končí 75 malých středně velkých podniků, které jsou největším zdrojem práce pro obyvatelstvo, včetně palestinských uprchlíků v Syrii. Takže je zde opravdu krizová situace z hlediska chudoby. V tuto chvíli je možné to řešit pouze distribucí potravin a hotovosti, abychom lidem pomohli se přesto překlenout. A samozřejmě dalším zásadním problémem je bezpečnost. To je věc, která jde nad rámec možností humanitárních agentur, ale pokud jde o zbytek, tedy přístřeší, potraviny a hotovost, zde můžeme pomoci. Stále ještě tam máme přístup, máme více jak 300 zaměstnanců a všechny, máme tam tedy 300 zaměstnanců a další agentury a organizace působící eh, v Syrii také pomáhají. Takže eh, dokážeme lecos, ale chybí nám, eh, chybí nám finanční zdroje. Navzdory tedy rozměru této syrské krize máme stále omezené prostředky. A dovolte, jak nepožádal pan předseda, bych se dotkl také okolních zemí na chvíli. Samozřejmě tyto, tento vývoj má velký vývoj na všechny země, které jsem zmínil, včetně Iráku, to bych měl také říct. Jen abyste si udělali představu, Irák je zajímavý příklad, ale abyste si udělali představu o tom, jak špatná ta situace je. Možná si vzpomínáte, že v posledních letech palestinci, kteří žijí v Iráku, to tam vůbec neměli lehké. Do té míry, že se přestěhovali do Jordánska a do Sýrie. Hledali útočiště právě tam. A ti, kteří odtamtud přišli, se teď vracejí, protože v Iráku je situace mnohem lepší než situace, která dnes převažuje v Sýrii. Ale pokud je o Palestince obecně, země, která je postižena nejvíc proudem uprchlíků, je eh, Libanon a Jordánsko. Ta čísla se liší, do toho nebudu zacházet, je to dosti kontroverzní. My máme určitá čísla, vlády mají jiná čísla, samozřejmě je to sdílená odpovědnost, ale mohu vám říct, že pokud je o palestince, kteří prchají, ta procenta jsou malá. Je jich asi 4 tisíce, o kterých my víme, a kteří odešli do Libanonu. A možná jen tisíc, zhruba tisíc, odešlo do Jordánska. Ale kritická záležitost, a to se vztahuje na všechny uprchlíky, kteří odcházejí do sousedních zemí, ale zejména na Palestince, je to, že oni odjíždějí do zemí, kde už teď interní rovnováha ještě před touto krizí byla nesmírně napjatá, křehká. A pokud je především o Palestince, jak v Libanonu, tak v Jordánsku, ti představují velice komplexní prvek složení obyvatelstva v této zemi. A další proudy palestinců, kteří prchají, samozřejmě ještě umocňují komplexnost situace těchto zemí. Samozřejmě se to ještě pojí s desetitisíci Sýrijci, kteří také představují závažné břemeno pro ty země, které už na tom stejně tak jsou špatně. A já bych tady apeloval na to, jak už jsem říkal, abychom humanitárním operacím uvnitř Sýrie poskytovali větší pomoc. Apeluji také na to, abychom nezapomínali, že sousední země je také nutné podpořit, ty země, které přijali uprchlíky. A apeluji také na vás, abyste podpořili naši věc ve vztahu v Jordánsku, Libanonu a dalším sousedním zemím. Nicméně, abychom zachovali otevřené hranice, pokud mají lidé strach, strach o svou bezpečnost, o svůj život a prchají přes hranice. To je základní princip azylu. Za pár dnů my, stejně jako ostatní, předložíme eh, upravenou finanční žádost v souvislosti s operacemi, které se týkají palestinských uprchlíků v Sýrii a v dalších zemích. Ostatní agentury udělají to tež na základě svého mandátu. A já bych byl rád, abyste skutečně tuto věc zvážili. Tady v Bruselu jsem měl výbornou diskuzi s komisařkou Georgievou a s dalšími a s Ekem, Echem. Já myslím, že můžeme počítat s vaší podporou. A ještě poslední věc. Nezapomínejte, že uprostřed této krize musíme pokračovat v běžné práci. To znamená, že každý den musí 500 tisíc palestinských lidí se dostat nějak do školy, musí probíhat běžné sociální aktivity, společenské aktivity. Já už jsem to říkal mnohokrát v tomto výboru, já mám obavy, eh, že to musím říct znovu. Stále máme nedostatek prostředků. na Navzdory vynikající evropské podpoře. Bohužel potřebujeme víc. Chybí nám asi 40 milionů eur. Je to malé číslo v porovnání s těmi čísly, na jaká jste zvyklí. Ale pro nás je to číslo, které má hodnotu trilionu, protože my ty peníze musíme sehnat do konce roku v té hospodářské situaci, kterou teď máme, která je velice složitá. Ale potřebujeme, a já už jsem předal žádost komisi a proběhla pozitivní diskuze, komise se snaží najít další prostředky letos. Byl bych rád, kdybyste naše snahy v tomto směru podpořili a já vím, že pod tomto, tomto zasedání nebo po tomto rozhovoru se mnou budete mít eh, důležité hlasování, kde se budete zabývat i rozpočtovými otázkami. Já bych byl rád, kdybyste zvážili význam toho, že je potřeba poskytnout odpovídající prostředky jak eh, palestinské samozprávě, tak naší agentuře. V roce 2013 máme společnou rozpočtovou položku, je zřejmé, že budeme nadále naléhavě potřebovat peníze. Děkuji vám a ještě poslední věc. Rád bych řekl, že v dnešní době hodně mluvím s politiky, jak říkal pan předseda. Já jsem ho včera říkal, když jsme se setkali, že má vždycky velké obavy, když politici příliš mnoho mluví o humanitární pomoci. My jsme velmi rádi, že podporujete humanitární pomoc. A pokračujte v tom a pokud to půjde, dělejte ještě víc. Ale prosím vás, politiky, abyste se zaměřili na to, kde je skutečně důležité něco udělat politické oblasti, aby se vyřešila závažná situace. Situace v Sýrii a snad e, brzy na to i tak, také palestinsko-izraelský konflikt. Děkuji. glaube, es war eine sehr Myslím, že to byla velice informativní zpráva. Velmi mnoho se přihlásilo o slovo a máme k dispozici asi čtvrt hodiny času, než zahájíme hlasování. Takže tu mám celkem šest žádostí o slovo. Buďte prosím struční. E, vedoucí delegací dostanou dvě minuty, jinak máte minutu času. Souhlasíte s tím? Dobře. Paní Kostelo e, jako vedoucí delegace Eh, o, <clears throat> pro palestinskou legislativní radu. Paní Kostelo, prosím. Thank you very much, chairperson. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Grandimu za jeho vystoupení. Především vás tady chci dnes přivítat v Evropském parlamentu. A chci nesmírně ocenit činnost UNRWA a význam toho, co děláte. Jak říkal pan předseda, vaše vystoupení bylo vysoce informativní. Opravdu jsme si mohli udělat představu o politické situaci na Blízkém východě. Zmínil jste, že někteří z nás pojedou do Gázy na konci října. Včera mělo DPLC schůzku s vysflankyní EU v této oblasti, vysflancem této oblasti. A on nám také eh, vykreslil nepříliš eh, příznivý obrázek, nicméně odnesli jsme si z toho to, že status quo nemůže pokračovat Situace se nemění, naopak se zhoršuje. A to je samozřejmě v rozporu s tím řešením, které jsme všichni podpořili. Zdá se, že rozhodně ho nemáme na dosah ruky. My se to budeme snažit udržet na seznamu politické agendy a samozřejmě nám záleží na vývoji v ostatních oblastech na Blízkém východě. A vzhledem k tomu dalšímu vývoji palestinská otázka a otázka palestinských uprchlíků se dostává poněkud do pozadí, ale chci vás ubezpečit o tom, že Evropskému parlamentu na těchto věcech opravdu záleží. Další z věcí, o kterých jsme mluvili a na kterých nám záleží, je rozšiřování osad, o tom jste, zmín, jste se také zmínil. Je to situace, která se týká beduínů, násilí mezi těmi, kdo se tam usazují. Je tam celá řada otázek porušování lidských práv. Na to by mi dvě minuty rozhodně nestačily. Byli jsme naposledy například ve východním Jeruzalémě. A jedna z otázek, Jedna z věcí, které chci změnit, pane Grandy, se týká práce UNRWA. Je to velmi chválihodné, ale máme také obavy z toho, že UNRWA se stává jakýmsi státem sama o sobě. Máme teď uprchlíky, kteří už jsou uprchlíky z druhé, třetí generace. A oni se prostě považují za uprchlíky vůbec nemají žádné právo na státní příslušnost. A UNRVA je organizace, která samozřejmě odvádí velice cenou práci, například poskytuje vzdělávání, zdravotní péči a podobně. Takže já s vámi souhlasím, potřebujeme nějaký politický krok. Musíme si zachovat důvěryhodnost jako evropské instituce a jako evropské země. Musíme něco takového udělat. A za sebe a za DPLC mohu říct, že máme poměrně aktivní program na tento rok zůstává to na programu, budeme se této věci dál věnovat. A veškeré další věci, na které vy můžete upozornit, zejména pokud je o konkrétní kroky, kromě finanční pomoci, samozřejmě provedeme. Budeme se s vámi snažit spolupracovat. Omlouvám se. Pro mě to problém není, ale je to problém pro další řečníky. Já se omlouvám, já jsem to neviděla. Dobře, děkuji. Pan Dáby je rychlý, ten to určitě stihne včas. Děkuji, pane předsedo. Filipo, ještě jednou děkuji za vaše slova. Nebudu opakovat všechno, samozřejmě všechny politické strany si velice váží toho, co dělá UNRVA. Chci se zaměřit na dvě věci. Za prvé, můžete nám, ale nejenom nám, já myslím, že celému politickému světu, a teď nemluvím jenom o Evropské unii, pokud jde o dotace, pokud jde o prostředky, které dostáváte. Kdo jsou dárci? Já bych například rád věděl, kolik dávají UNRV a země GCC. Pokud jde o solidaritu se spoluobčany. A já sice vím, že toto úplně na starosti nemáte, nicméně Úplně na závěr jste se toho dotkl. Mohli bychom využít vaši přítomnosti a požádat vás, abyste nám řekl několik slov o tom, jak vidíte politickou situaci v této oblasti, v této fázi? Omlouvám se za takovou otázku. Eh, Madame Yunis. Paní Yunis? Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Grandimu. Naše skupina se vždy snaží zajistit, že budeme mít dost peněz pro palestinský mírový proces a pro UNRWA, ale to se snažíme zajistit, že Evropská unie dodrží své závazky ve vztahu k deklaraci ze září 2011, abyste měli 300 milionů eur, které potřebujete. Ale dostáváme stále méně peněz, máme stále menší podporu. Například ministerstvo zahraničí ve Španělsku snížilo příspěvek z 12 na 11 milionů eur, takže dostáváme méně peněz. Ale ráda bych věděla, jaké vy máte problémy ve vztahu k výstavě škol, ve vztahu k tomu, že potřebujete zaručit základní služby, vzhledem k tomu, že příští středu izraelský tribunál rozhodne o zničení beduinské školy Elpun Hamán. Bylo by možné ušetřit spoustu peněz, kdyby se řádně dodržoval zákon a kdyby Izrael přestal vytvářet překážky pro práci UNRWA. Mnohokrát děkuji. Pan Weiler? Gospod Grandi, jedna minuta je premálo celo za... Pane Grandi, jedna minuta je opravdu málo opravdu málo na to, abychom se vám omluvili, protože vám nevěnujeme dostatečnou pozornost. Bylo by správné, kdybychom věnovali větší pozornost, kdybychom vám věnovali víc času. Samozřejmě my podpoříme vaši snahu zajistit větší finanční podporu. My se domníváme, že finanční podpora by měla být dostačující. Já mohu zaručit, že vás podpoříme, ale nemohu vám zaručit, že naše podpora k něčemu povede. Děkuji, že jste poukázal na to, že naším úkolem není jen zabývat se humanitární pomocí, naším úkolem je přispět k řešení problémů. A v tomto ohledu se zatím Evropa neprojevila dostatečně. Nechali jsme ostatní, aby se postavili do čela. Nicméně ostatní jsou spokojení se statutem quo. My s ním nemůžeme být spokojeni z hlediska mírového procesu. Tento proces nefunguje. Především proto, že Izrael není připraven přijmout pomoc. Izrael by měl žít v míru se svými sousedy. Děkuji. Oui, merci, monsieur. Euh, je... suis... Děkuji. Já jsem vícekrát navštívila pásmo Gaze a e, západní břeh Jordánska a e, Jordanu a myslím, že velmi dobře jste vystihli situaci pro kolegy, kteří ji třeba až tak dobře osobně neznají. Eh, chci podpořit vaši pozitivní práci a chci také eh, připomenout, že někdy dochází k destrukci, která nás eh, stojí mnoho peněz. V roce 2011 jsme financovali 16 projektů a následně Izrael potom to, tyto výsledky zničil. A máme potom platit znovu za to tež. Vy jste řekl, že jste nadšen našimi Eh, jednoznačnými prohlášeními hodně respektování eh, právního státu, ale někdy je třeba také uplatňovat eh, sankce. V poslední době řada kolegů prostě se rozhodla zde posílit obchodní vztahy, zapomenout na jakékoliv sankce. A vy tady nastavujete tak trošku zrcadlo. Je třeba se jasně uvědomit, že nemůžeme takto pokračovat. Evropští občané nebudou věčně přistupovat na to, že dáváme prostředky pro UNRWA a na obnovu všeho, co je ničeno, eh, když přeci jediné možné řešení politické. Já nevím, zda sdílíte můj názor, ale já se domnívám, že eh, v tomto eh, regionu nejsme bráni vážně, protože nepřijímáme svoji roli politického činitele. V roce 2006 jsme uspořádali misi pozorování voleb v Palestině, tak jak to činíme všude, v Kongu, v Kinshase, jsme uznali výsledky voleb, zatímco v Palestině, kde to bylo dobře zorganizováno, ty volby jsme výsledek neuznali. Ja, vielen Dank. Äh, Velice vám děkuji za jasnou, skvělou zprávu. Pane Grandy, k tomu ani není třeba nic připojit. Mám dvě stručné otázky. Otevření hranic Egyptu eh, ve směru ke Gaze, jak se projevuje a jak to zdražilo potraviny a další prostředky, jaký dopad to má na oblast, ve které působíte. Děkuji. Děkuji. Kilnícný. Myslím, že se na tyto otázky musí dívat obě strany, když se podíváme na politiku Hamasu v pásmu Gaza. Jak to často v životě bývá, nemůžeme hledat vinu na jedné straně. Pane Grandy, máte slovo, prosím. Já nevím, jestli mám dvě minuty, možná budu potřebovat tři. Pět, dobře, děkuji, pane předsedo. Velice stručně pokusím se eh, zodpovědět alespoň na ty hlavní otázky. Naši dárci jsou nadále především Evropané. Potřebujeme asi eh, miliardu eur. Eh, hovořím tedy o naší organizaci UNRA. V loňském roce členské státy EU a také Evropská komise, eh, zajistili 44 20 až 25 přišlo z USA a eh, zbytek z ostatních zemí. Musím vám říci, že to procento pomoci, které přichází z arabských zemí, se podstatně zvýšilo. Saudská Arábie byla třetím největším dárcem v loňském roce, ale situace je nepředvídatelná. A, a, eh, musíme eh, do toho investovat velké úsilí. Eh, na, dávno jsem navštívil Brazílii. Brazílie se také stala značným dárcem naší společnosti a také Turecko. A v příštím roce poprvé za celou historii budeme mít 2 miliony amerických dolarů také eh, z Ruské federace. To je tedy takováto báze dárců, která se rozšíří rozšiřuje, ale většinu dostáváme od těch tradičních dárců. Co je třeba učinit? Pokusím se zhrnout některé otázky tedy z praktického hlediska a kromě finanční pomoci. V pásmu Gaza se domnívám, že je nejdůležitější pokračovat eh, v volání, aby byla zrušena blokáda. Je to v lice komplexní zásah a my jsme si eh, vědomi bezpečnostních zájmů Izraele. Chápeme, že to bude muset být provedeno tak, aby byla eh, zajištěna bezpečnost zejména jižního Izraele, ale přesto musíme stále tvrdit, že z hlediska mezinárodního práva je tato blokáda eh, protiprávní a Tedy postupná opatření bychom měli podporovat, aby se zrušila tato blokáda. A zase naopak eh, chceme podporovat eh, pomoc a podporu v této oblasti. Máme konstruktivní dialog s izraelskými eh, orgány. Eh, to je dobré, pozitivní, je třeba to urychlit a podpořit, protože to pořád ještě nepostačuje. Eh, je to oblast, která s námi přímo nesouvisí. Vývoz by měl být opět povolen, protože je páteří pomoci eh, těmto eh, městům, které eh, téměř vymírají. Takže to je tedy důležitá oblast, na kterou se zaměřuje podpora a kde je zapotřebí. Já s vámi souhlasím. Odpovědnost, zejména na západním břehu, když dochází k porušování mezinárodního práva, je třeba na to upozorňovat a vyvozovat z toho závěry. Eh, mezinárodní společenství v tom ještě eh, nepokročilo dostatečně důsledně, zejména ve vztahu k těm osadám. A dále se ptáte na politickou situaci. Eh, váhám, vy ji znáte mnohem lépe než já, vy se tím průběžně zabýváte. Chtěl bych říct si pouze jednu věc, je to pravda a mnozí lidé mi říkají, že se probouzím v noci a přemýšlím o finančním rozpočtu, ale mě dělá větší starost ten politický deficit, který zaznamenáváme na Středním východě a nehovořím pouze o Sýrii. Tam je vývoj dramaticky. Eh, generální eh, tajemník OSN na valné skromáštění hovořil o tom, že eh, se nedaří Radě bezpečnosti splnit svůj úkol a zajistit mír a bezpečnost veškerému obyvatelstvu. To je ten velký deficit v politice, ale eh, já eh, se domnívám, že se to stejně týká tradičnímu mírovému procesu na Blízkém východě, palestinskému, který již léta stagnuje. A obnovení, já nehovořím o pokračování, ale o novém nastartování, eh, kdy lidé hovoří o tom, co se stane po volbách v USA, ale my žijeme Eh, už tolik let, že jsme propadli skepticismu a eh, díváme se po jiných eh, aktérech, včetně Evropy, aby přišli s novými myšlenkami, které by vnesly do tohoto zásadního mírového procesu a dnešní práci. Děkuji vám. Opravdu je tomu tak. Myslím, že jsme eh, dnes obdrželi aktualizované nejnovější informace. Přeji vám eh, všechno nejlepší ve vaší činnosti a vím, že stojíte před obtížnými úkoly a byl bych rád, kdybychom zůstali v kontaktu. Děkujeme, že jste nalezl čas na návštěvu v Evropském parlamentu. Kolleginnen und Milé kolegyně, milí kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání. Je to bod 5, rozpočet Evropské unie na rok 2013. Nejprve budeme hlasovat o eh, celkových číslech. Paní zpravodajka Paní zpravodajko, chtěla byste eh, ještě vystoupit? Kde je paní zpravodajka? Mrs. Paní Jatemaky? Okay. Yes, she is. Ah. Please, uh, could you give free the rapporteur? Můžete prosím uvolnit paní zpravodajku? Chtěla byste něco říci? Good morning. Dobré ráno, dobře. Eh, také vám přeji dobré ráno. Ptal jsem se, zda vám chcete před hlasováním ještě něco říci. Máme návrhy já doufám, že se na ně všichni shodneme, protože teď máme možnost dát najevo, jaké jsou priority tohoto výboru. Pokud budeme chtít navyšovat to, co bylo navrženo, myslím, že rozpočtový výbor bude muset škrtat. A o prioritách, které se týkají zahraniční politiky, nebude rozhodovat náš výbor. To je vše, co bych tomu řekla. Herzlichen Dank. Velice vám děkuji. Přistoupíme k hlasování. Je snadné eh, rozhodovat o milionech než o stovce eur. Takže pozměňovací návrh 50-15. Eh, Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Snad byste se měli zúčastnit toho hlasování, to by nám to usnadnilo. Kdo je pro pozměňovací návrh 5015 Brandner? Kdo je proti? Držel se? Přijat. 56, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 82. Kdo je pro? Ne. Ten odpadá. Takže 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď návrh 50, 18, kde pro? Proti? Ještě jednou prosím, sklidněte se a zúčastněte se hlasování. Jinak budeme muset eh, udělat elektronické hlasování, které bude trvat déle 50 18. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, návrh byl přijat. 50, 83 eh, odpadá, když byl ten předchozí přijat, takže 50, 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 50, 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 5020 byl přijat a nyní 5021. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5022. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5023. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5024. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5025. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 50 26 kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 18, kdo je pro? 51, 18, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 51, 19, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 51, 20, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 5027. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51, 51 a 5028 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51, 14 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 51, 50. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou není to jasné. Kdo je pro? 51, 50 pro. Proti? Držel se přijato. 51, 15. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 50, 30. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 51, 47 a 50, 31. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 51, 9. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 51, 10. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 51, 11. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 51, 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51, 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51, 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 51, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51.39 proti, zdržel se, zamítnuto. 51, 48 a 50, 32, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 50, 33, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 51, 13, kdo je pro, proti, to je ale smutné. Musíme hlasovat ještě jednou. 51.13. 51.13. Zahajuji hlasování. Hlasujete proti Goltierimu? I, I vote against, I don't... Já nemám eh, hlasovací kartičku, ale hlasuji proti. Končím hlasování. Zamítnuto. To je pozoruhodné. 51.7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 51.49 a 51.21. 50.34. Eh, Kdo je pro? Proti? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 50, 92 odpadá. 50, 35, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Co se stalo s pozměňovacím návrhem 5113? Ten byl zamítnut. Dobře. Protože jste hlasovali proti vašemu kolegovi Goltierimu. Kde jsme teď? 51.08. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 50.36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 51.22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51, ne? Ano. 51.04. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51,60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 51,46. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. 51,46. Ja. Abstimmung geschlossen. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 20 k 23 hlasům. 51, 59 byl zamítnut. 51, 59. Ne, 51, 58. Kdo je pro? Proti? Stejná věc, musíme to ověřit. Máte kartičku? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A teď 51, 59, kdo je pro? Byl zamítnut. Já se neptám na toto. Ale my, my máme ještě jednu osobu bez hlasovací kartičky, ale když to připočteme, tak je to 23 a přesto je to zamítnuto. Já to říkám pro to budoucí hlasování. Takže 51. Kdo je pro? zamítnuto, protože jste se nezúčastnili. 51, 59. Zazněla tu otázka, na které stránce 51, 59. Pro, proti, jasnou většinou zamítnut. 51, 23. Kdo je pro? Proti? Přijato. 37 odpadá, odpadá. Takže 50, 60. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 51, 45. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 51, 40. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Takže 51,25 25 kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. Takže 51,25. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Takže návrh 5061. Kdo je pro? 5061. Proti? Držel se přijat. 62. E, Kdo je pro? Proti? Ověříme to, ale pravděpodobně bude zamítnut. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 51 57, kdo je pro? Proti? Držel se přijat. 05, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 62, kdo je pro? Proti? Držel se Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 43 a také 26. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 37, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 5043, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5041, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. 27. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Držel se? Opět Opakujeme. 47, kdo je pro? Zdržel se. Proti. Návrh byl přijat. 06, kdo je pro? Proti. Držel se. Zamítnuto. 17, kdo je pro? Proti. Držel se. Zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 28 a 50, kdo je pro? Zdržel se? Proti? Přijato. Návrh 29, kdo je pro? proti, držel se, přijato. 52, kdo je pro? Proti, držel se, přijato. 53, kdo je pro? Proti, držel se, přijato. 54, kdo je pro? Proti, držel se, přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Další je 56. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 61. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 57, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 58, kdo je pro, proti, zdržel se, proti, přijato. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se k vnější službě. A tady to je kompromisní návrh. Kompromis s pravodaje. O tom budeme hlasovat jako první. Kdo je tedy pro tento kompromis? Proti? Držel se? Takže návrh byl přijat. Nyní 75. Kdo je pro 75? Proti? Zdrželi se? Přijat. Padesát jedna šedesát pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Teď jdeme na padesát šedesát pro. Padesát šedesát to je poslední v příloze S1, poslední pozměňovací návrh. Poslední pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Äh, a teď se dostáváme ke stanovisku Máme tady kompromis. Kdo je pro jednička? Wer ist dagegen? Kdo je proti? Bylo to přijato. Takže trojka. <laughs> Kdo je pro návrh 3? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Máma před sebou hlasovací seznam EPP. Oni nemají hlasovací seznam. Snad by eh, se personál za EPP mohl přesunout k členům, k poslancům EPP sedí tam na zadku. Je to pořád eh, zpráva paní Jatemaky. Eh, teď hlasujeme o návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 6 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Držel se? Musíme to ověřit. První část. Končím hlasování. Někteří zase nehlasovali. Jde o první část návrhu 6. Začneme ještě jednou. Ještě jednou budeme hlasovat. Je to návrh 6 k odstavci 1a a je to první část. Kdo je pro elektronické hlasování? Elektronické hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže hlasování je u konce. 24 hlasů eh, vůči 21. Návrh byl přijat. A teď druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Tato část byla zamítnuta. Ústní pozměňovací návrh, já to rád to ověřím, ale zelení se tentokrát zdrželi. Hlasování je u konce. 14 vůči 27 hlasy. Návrh byl zamítnut. Ústní pozměňovací návrh 2 eh, Gáler. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď se dostáváme ke kompromisu 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Eh, návrh 13, eh, který má dvě části. Kdo je pro část 1? proti, zdržel se, musíme to ověřit. Část jedna. Končím hlasování. Návrh byl eh, přijat 25 ku 23 hlasy. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Zdržel se, eh, tato část byla zamítnuta. 15. Tři části. Kdo je pro první část? proti, zdržel se, přijata. Část dvě pro, proti, zdržel se, přijata. Část tři, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. Dostáváme se k návrhu 16, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 19, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 22, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Elektronické hlasování o celém textu. Hlasujte, jak chcete. Hlasování je u konce. Přijato 42 hlasy, 6 bylo proti, takže to je velká schoda v tomto výboru, i když se objevily jednotlivé rozdíly. A teď se dostáváme k azylovému a imigračnímu fondu. Mavry Nik ne, Sofokles, Sofokles. To tu ale nemáme uvedeno. Tedy nástupce pana eh, zpravodaje je teď Sofokles Sofokleus, je to vlastně dvojité jméno známého dramatika. Děkuji, pane kolego. Doufám, že vaše zpráva nebude takovým dramatem, jak naznačuje vaše jméno, ale srdečně vítejte v našem středu. Je třeba ještě něco sdělit před hlasováním, pane kolego? Ty synády si έχουμε Dovolte, abych vám velice eh, poděkovala, že se tedy mohu zúčastnit. Jsem si jistý, že eh, učiním vše eh, pro to, abychom mohli ještě lépe pracovat. Srdečně vám děkuji a srdečně vítejte v našich řadách. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. 15. Kdo je pro? Proti? Držel se? elektronické hlasování o návrhu 15. Hlasování je u konce. 17 eh, hlasů pro, 31 proti, zamítnut. Návrh 16, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnut. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnut. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 3. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Dvacet. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pět. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 6. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 7. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 22. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 8. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Ne, přijato. Opravuje se pan předseda, přijato. deset kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. jedenáct kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Dvanáct, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. třináct kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 1, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Teď se dostáváme k celkovému elektronickému hlasování. Hlasování je u konce. Zpráva byla schválena 41 hlasy, 3 byly proti, 4 se zdrželi. A teď se dostáváme k hlasování. o fondu vnitřní bezpečnosti. Paní eh, Flotre je eh, zpravodajkou. Paní Flotre, chtěla byste vystoupit? Ne takže přikročíme k hlasování. Kdo je pro návrh 11? Proti? Ještě jednou. Kdo je pro návrh 11? Kde je proti? Ověříme to. Hlasování je u konce. 24 hlasů pro, 20 proti, návrh byl přijat. 12, kdo je pro, proti, držel se, návrh byl přijat. 13, kdo je pro, proti, držel se, přijat. Kompromis 1, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 15, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Zahajují hlasování k té 21. Hlasování je u konce. 26 hlasů pro, 21 proti. Návrh byl přijat. 67. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 23, kdo je pro, proti, budeme hlasovat. Hm? Ich nicht geschlossen. Hlasování je u konce. 25 hlasů pro, 23 proti, návrh byl přijat. 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Ne, byl zamítnut. Zamítnut. Návrh 25, kde pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 26, kde pro? proti, zdržel se přijat. 27 pro. Mohli bychom udělat celý blok 27 až 34, ale my máme vždy tedy různé většiny, takže to je ten problém. 27. Kde pro? Proti? Přijato. 68. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. Ptám se pravodaje, můžeme eh, hlasovat společně až do návrhu 39, ne ještě dále, až 41. Můžeme hlasovat společně až po návrh 41. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Voláte po ověření, dobře. To bude asi zase 26 proti 21. Hlasování je u konce. Takže zamítnuto. Takže to byl tedy dobrý trik, který jste použila. Myslím z pohledu EPP. Dosáváme se k návrhu 42. Jste opět ochotní hlasovat unblock až po návrh 51? Ano. 42 až 51 unblock? 42 až 51? Ano, ale hned elektronicky. Hlasování je u konce. 25 hlasů pro, 21 proti, 2 se zdrželi. A teď kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. Teď se zeptáme zpravodaje. Můžeme vzít 53 až 55 dohromady, kde pro? Ne. Dobře, tak hlasujeme o 53. Kde pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Chcete ověření? 54? 54? Hlasování u konce. 11 pro, 34 proti, 55. Kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. Pozměňovací návrhy kopa, kopa, kopa. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. E, v návrh 2, kdo je pro, proti, je to těsné, ověříme to. Hlasování je u konce. 24 na 24. Návrh byl zamítnut. Kompromis 4. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato. 58, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 59, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Dostáváme se k návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 62. To je oddělené hlasování. Kdo pro první část? Proti? Musíme to ověřit. Hlasování je u konce. 21 hlasů pro, 27 proti, návrh byl zamítnut. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Byla přijata. Dostáváme se k návrhu 63, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 8, ale ne, ne, ne. Teď je 64, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 9, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? zdržel se přijat. A konečné hlasování, kde je pro? Nebo i proti? Eine kurze Frage Argentinien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 Zpráva byla přijata 630 hlasy, 6 bylo proti, 3 se zdrželi. Já vám blahopřeji, paní Flotr. A teď se dostáváme k bodu 8. A myslím, že se to bude stávat stále více, že se budeme muset zabývat otázkami, které eh, nezískali v přiměřené době odpověď. Eh, to tedy v případě písemných dotazů. A tady jde o dotaz paní poslankyně z a Kille Nilsenové. Eh, na vysokou představitelku v otázce případu kádra Adnána. Chtěl bych navrhnout, abyste nás krátce uvedli do problematiky paní Sargentiny nebo Kil Nýsln a potom vystoupí vnější služba. Chcete vystoupit, paní Sargentiny, tak prosím. Mach, mach. Dank u, Děkuji, pane předsedo. Já bych měla ještě jinou otázku. A kdo bude odpovídat na moji otázku? Komu mohu určit svoji otázku? Komisi nebo SVČ? SVČ, dobrá. Takže pro představitele ESVČ, který zareaguje. Děkuji, pane předsedo. Nejprve by mě zajímalo, proč to trvalo tak dlouho. Vím, že parlament eh, již třikrát, čtyřikrát eh, se připomínal s touto věcí. Jde o tedy správní e, zadržení e, palestinců Izraelem, e, palestince Izraelem. Není to v diplomatické rovině příliš příjemné téma a čekala jsem dlouho na odpověď. Vysoká představitelka hovořila o administrativních zadrženích palestinců, či jednala o tom ve svých bilaterálních jednáních, zabývala se tím. A otázka, kterou my klademe, kterou v červenci ve svém usnesení vyjadřil parlament, je tato. Žádáme, aby, aby bylo výslovně odsouzeno správní zadržení osob bez soudního procesu. Nicméně zatím nepřišla ani odpověď, ani žádné eh, důrazné odsouzení eh, situace. Pane předsedo, kdybyste se vypl mikrofon, lépe bych se soustředila na své vystoupení. Um, já vidím, že vysoká představitelka eh, si hluboce politovala eh, a tak dále. Dokonce i právě důrazně odsuzuje eh, podobné situace jinde, ale pokud je Izrael, pouze hovoří o dlouhodobém znepokojení a to není dostatečně důrazné. Takže znovu kladu otázku. Domnívá se vysoká představitelka, že všechny případy správního zadržení osob v Izraeli v, sou, v souhlase s mezinárodním humanitárním právem a pokud ne, eh, může nám zástupce SVČ přistoup vysvětlit, respektive může vysoká představitelka vysvětlit, proč nikdy neodsoudila případy správního zadržení ani případy, na které pozorně zpráva Amnesty International. jak pohlíží vysoká představitelka na požadavek Evropského parlamentu z července tohoto roku, kde ji žádáme, aby výslovně odsoudila případy správního zadržení osob. Hodlá vysoká představitelka reagovat na tu žádost parlamentu. Já bych jenom ráda připojila k tomu, co zaznělo od kolegyně, že když jsme vystoupili s tímto dotazem, situace byla obzvlášť vážná, protože řada palestinských vězňů držela hladovku, eh, což je ohrožovalo na životě. Jejich zdravotní stav, některých z nich se výrazně zhoršil. A já tedy bych ráda zdůraznila, že v tu danou chvíli to bylo opravdu velmi vážné téma. A pokud jde o správní administrativní zadržování osob, já si myslím, že EU skutečně musí zaujmout jednoznačné stanovisko, protože Izrael, pokud vím, jedinou demokracii světa, která již řadu let a ve výrazné míře uplatňuje právě eh, správní zadržování osob. Dejte mi prosím příležitost, abych společným jménem poblahopřál paní kolegyni Om Royden k dnešním narozeninám. A nyní má slovo Gabriele Vizentine za vnější službu a ta nám jistě dá vysvětlující informace k postupu i k obsahu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, bych se rád eh, omluvil ctěným poslancům a poslankyním eh, za sklus. Nicméně 28. června jsme zaslali odpověď, bylo to předáno parlamentu 6. července, tak se kladu otázku, zda se to někde nezadrhlo na cestě. A přestože jsme tedy odpověděli opravdu se spožděním, za což se omlouváme, e, nicméně učinili jsme tak 6. července. A dovolte, abych doplnil, že ten časový sklus nebyl dán tím, že bychom měli problém odpovědět, ale bohužel to bylo dáno prostě administrativními lhůtami, tím, že reakce na eh, takovýto dotaz eh, se žádá celou řadu legislativních kroků, zejména nejprve překlad do řady jazyků a vzhledem k tomu, že šlo o eh, otázku na vysokou představitelku, muselo to projít konzultací s členskými státy v radě. To tedy také způsobilo další sklus. Takže bohužel ten proces je takto zdlouhavý. My se snažíme řešit um, administrativní zátěž, kterou představuje eh, každý podobný eh, dotaz a doufám, že do budoucna takovým časovým skluzům docházet nebude. Tolik tedy eh, k tomu časovému spoždění. A pokud je o samotný obsah otázky, pokud byl pane předsedo, předal bych, kolegu, předal bych slovo Gabrielu Debričemu, který je šefem oddělení pro, či šéfkou oddělení pro Palestinu a mírový proces, abyste získali ucelenou odpověď. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve rád podtrhl, nakolik skutečně jde o téma, kterému se dlouhodobě věnujeme, věnujeme mu maximální pozornost a ani nebudu počítat hodiny, které já i my kolegové trávíme toto věci. Není to totiž nějaká aktualita, eh, nejde ani pouze o specifický případ eh, Chadera Adnana, který mimochodem byl propuštěn ještě předtím, než jsme poskytli odpověď a také, jak doufám, i díky krokům, které podnikla služba pro vnější činnost a díky prohlášení v tisku, ale samozřejmě také díky bilaterálním kontaktům, které jsme podnikli. Takže já bych eh, rád eh, ujistil poslance a poslankyně, že to dobře víte, že eh, je to pro nás velmi důležité téma, které stojí v jádru našeho politického dialogu se všemi zeměmi regionu, ale zejména s Izraelem. nevynecháváme tedy žádnou příležitost, žádnou snahu, jak nadnášet nastolovat toto téma, které nás nepokuje zrovna tak jako vás. To budou má první slova. Dále, pokud jde o to takzvané správní zadržování osob, je to věc, která je zákona, vzhledem k tomu, že existuje na celé eh, zeměkouli prakticky ve všech zemích, v tom smyslu tedy jde o zákonnou záležitost. Já eh, jsem dříve působil jako, jako eh, mluvčí eh, ministra, či poradce ministra vnitra v době, kdy ve Švédsku při zasedání G8 eh, došlo k problému. Já jsem řešil mnoho dotazů od tisku také, do jaké míry správní zadržování osob aplikované touto zemí tedy bylo v pořádku. Takže chci říci, že tento, tato kategorie tedy existuje. My jsme to také ověřovali zlouhavě, naše právní oddělení je to tedy praxe, která existuje v judikatuře, v judikatuře prakticky všech zemí světa. E, pokud tedy budeme e, e, řešit toto téma z hlediska právnosti, ústavnosti a tak dále. To my pravidelně činíme, pravidelně na to upozorňujeme v dialogu s Izraelem. A narážíme na to, že na okupovaných územích platí Ženevská umluva a v rámci provádění Ženevské umluvy tedy nebo na provádění této umluvy my vždy trváme, vždy na to pozorněme. Ženská umluva e, zakládá celou řadu věcí, včetně a počítá s řadou možností, včetně správního zadržování osob v rámci zajišťování bezpečnosti s tím, že tam má být eh, pravidelný mechanismus revize celé věci a tyto kroky Izrael provádí. Takže eh, formální požadavky jsou Izraelem plněny. A tím se dostávám k druhé věci, kterou bych se chtěl vyslovit, a totiž, eh, že tady praxe správního zadržování osob je tedy eh, zákona, eh, počítá se s ní, ale právě proto, že jde o mimořádný postup, začíná to být eh, téma spojené s uplatňováním demokracie v dané zemi. Mám-li dát eh, trochu hloupý příklad, eh, jde o drobnost, ale pokud eh, v Evropě probíhá fotbalový zápas a hráči země X přijedou do země Y, aby tedy sehráli zápas, policie někdy přistoupí, a také se tam přemyslí fanoušci, policie někdy přistoupí k preventivnímu zadržení osob bez jakéhokoliv Eh, jasného aktuálního důvodu. Nicméně je možné takto osoby zadržet a dochází ke spolupráci mezi policejními sbory různých zemí. Využívají se takzvaní, eh, takzvaní spotters, tak aby pro zaručenou bezpečnost, protože jde o osoby, u kterých je velká pravděpodobnost, že tady se něčeho dopustí v průběhu eh, zápasu nebo kolem toho zápasu a eh, proto se přistupuje k jejich správnímu zadržení, preventivnímu zadržení. A v teoretickém světě někdo, kdo by představoval skutečnou hrozbu, kdo byl opravdu terorista, eh, jak na straně Palestiny, tak na straně Izraele, Eh, pravděpodobně tyto dvě strany společně by měly tuto situaci identifikovat a měly by přistoupit, a to na základě ženevské omluvy, eh, ke správnímu zadržení dané osoby. Takže eh, ona je to opravdu velmi složitá věc a nemůžeme odsoudit praxi správního zadržování osob jakožto mm, právní pojem při právní koncepci, protože to funguje všude na zemi. Ale jde tedy o provádění aplikace a tady už zasahujeme do svrchovanosti země, svrchovanosti státu. Řekneme-li, že tam no, budeme vysílat pozorovatele či, či posílat technickou pomoc, abychom dohlíželi nad eh, řádným prováděním tato, tato praxe administrativního zadržování, eh, pak bychom zasahovali do svrchovanosti země. Já se tady snažím uh, říci, že téma je složité a eh, ten druhý bod tady nezmiňuji proto, abych ospravedlňoval eh, případný vnímaný nedostatek odhodlání na naší straně řešit tuto věc. Spíše se snažím vysvětlit, že je to skutečně velmi složitý problém, protože vlastně bychom mohli se v této věci dobrat snáze spíše politického odsouzení než čeho jiného. A zmíním ještě třetí věc. Třetí věc je ta, že nezávisle na otázky k písemnému odpovězení a odpovědi na ně, protože to není pouze ta otázka dnes eh, nadnášená, zmiňovaná, byly jich celé desítky v poslední době těch otázek a odpovědí, takže bez ohledu na ten samotný dotaz, který jste položili, musíme vidět, že v Evropské unii máme řadu institucí, které do toho vstupují. Jsou zde, je zde parlament a jeho, jeho dotazy. SVČ musí zareagovat, ale musí jednat eh, konsistentně s tím, jak působí EU, také v bilaterálních vztazích s tím, jak postupuje komise a zároveň je zde rada, další strana, která do toho vstupuje. U tématu, jakým je toto, jde o konkrétní případ osoby X a zde jde o konkrétního člověka, je to snažší, protože to, co mohlo být vykonáno, toho dosaženo bylo. díky bilaterálním kontaktům také jsme se dobrali pozitivního výsledku. Tady, tady jsme měli vše potřebné k dispozici, protože šlo o konkrétní osobu. Ale pokud se budeme snažit v obecné rovině uchopit téma správního zadržování osob, pak nikdy, jakožto SVČ nebo jakákoliv jiná instituce, která jedná v rámci mezivládního, nebo musí také počítat s mezivládním mechanismem 27. Nikdy se nedoberete eh, jasného, eh, jednosměrného postoje v této věci. Já se tady nesnažím nějak schovávat paní Ešnovou za členské státy. Já se pouze snažím tady zmínit i to třetí hledisko, kdy říkám, že je eh, obtížné propojit konkrétní případ s celým tématem správního zadržování osob na pozadí zahraniční politiky EU, která je taková, jaká je. A tady nejde o nějaké mé osobní hodnocení, pouze se snažím opět zdůraznit, do jaké míry je složité u tohoto třetího eh, aspektu eh, na tom pracovat. nemám na mysli pouze eh, sebe, ale celý můj tým, všechny, kdo se tomuto problému věnují, protože tady se ocitáme v jakémsi sandviči, snažíme se být tím Eh, poctivým zprostředkovatelem a hledat řešení a konkrétní kroky, které můžeme zrealizovat mezi na jedné straně pojetím principu, eh, tedy principálním pojetím, a tady sdílíme naprosto eh, duch vašich, vašich dotazů, a na druhé straně Tady je zde určitá nedostatečná konkretizace eh, zahraniční politiky Evropské unie. Takže v podstatě je možné to vzít v opačném pořadí nyní. Řeknu zase tři věci. Za prvé SVČ a vysoká představitelka neustále nastolují toto téma v bilaterálních jednáních s Izraelem, ale ne pouze s Izraelci a Izraelem, ale také se to snažíme neustále nastolovat vůči členským státům. Jistě víte, že politický dialog nezávisí pouze na ESVČ. Takže de facto jde o Radu pro přidružení, o prohlášení Evropské unie bilaterální, bilaterální vztahy mezi EU a e, Izraelem. Jde o postoje, které by měla zaujímat Evropská unie na návrh vysoké představitelky a ke kterým e, tady se připojí celá 27. A v této rovině, v rovině politického dialogu mezi e Izraelem ohledně administrativního zadržování, tedy ta iniciativa eh, přichází od SVČ, ale je třeba hledat společný postoj 27 na základě našich návrhů. A myslím, že jsme se snažili, snažili činit maximum možného. Veškerá prohlášení byla učiněna a bylo dokonce tedy dosaženo propuštění pana Chadera Adnana. Pokud jde, pokud jde o druhý bod, no pokud myslíte, že hovořím příliš, tak, eh, tak tady mohu skončit a dám vám opět slovo. Dostala bych jednu minutu na to, abych mohla reagovat? Dobře. One minute, Mr. Jedna minuta pro pana Sjeviče a jedna pro paní. Mnohokrát děkuji. Každý poslanec, každý europoslanec může mít starost o někoho, kdo je zadržen, zvlášť pokud k tomu dojde k situaci, která v podstatě odpovídá okupaci nebo válečnému konfliktu. Tyto otázky se často týkají zadržení členů džihádu. V tomto případě jde o člověka, který byl obviněn z teroristického činu, a to mnohokrát. Souvisí to s finančními převody v této organizaci do sousedních oblastí. Autoři této otázky žádali odsouzení tohoto zadržení. Nicméně zjistili jsme, že je to v podstatě zákonná záležitost. Takže jde tedy o osobu, která byla viněna z terorismu, byla zadržena na základě předchozí teroristické činnosti. Nemůžeme očekávat politické hodnocení tohoto případu zadržení ze strany vysoké představitelky, když je ta právní situace jasná. Je to v podstatě všechno zákonné. Já si myslím, že to, co děláme v této otázce na Blízkém východě, působí zmatky nepřispívá to k řešení konfliktu. Neměli bychom se stavět na tu či druhou stranu, aniž bychom řádně posoudili, koho se snažíme chránit a proč. A zda by tato osoba měla být chráněna více než potenciální oběti tohoto člověka. Oui. Uh, votre réponse... Ano, vaše odpověď, omlouvám se, že tak musím říci, ale vůbec eh, nám nevyhovuje, dokonce nás rozčílí, protože pokud říkáte, že tato věc existuje prakticky ve všech státech světa, není to pravda. Já jsem právnička, jsem advokátka. To, co existuje, eh, vy jste hovořil o eh, chuligánech, které je možné preventivně zadržet. Je to možné na určitou dobu, ale v Izraeli jsou lidé zadržováni 20 let. To neexistuje v žádné zemi světa. A Rozhodně nám netvrďte, že to existuje v Německu, Francii či v jiných evropských zemích. Opravdu to je naprosto přemrštěné tvrdit, že tato praxe je uplatněna ve všech zemích světa. Eh, to otázku, kterou třeba řešit, je pouze, otázkou je pouze to, jak dlouho Uh, mohou být osoby zadržované v některých zemích, to je několik hodin, v některých zemích to uh, sahá až do tří dnů, ale nikde to není více. po určité době, nebo to může být třeba týden, ale po určité době je třeba tu osobu propustit anebo obvinit a postavit před soud. A to je další věc, která u Izraele chybí. Tady prostě nedojde k formálnímu obvinění eh, k soudu. Pokud říkáte, že ten člověk eh, je terorista, pak, jej může, eh, pak tu věc může posoudit soud. Pokud ale někoho vůbec neobviníte, pak soud nemůže rozhodnout. A právě k tomu dochází. Lidé jsou 20 let zadržováni a nikdo nerozhodne o jejich osudu. A to je právě věc, jejíž přeskoumání my žádáme. A samozřejmě budeme nadále písemně nastolovat eh, případy konkrétních osob, už jsme tak učinili mnohokrát, eh, těch případů je opravdu hodně. A, dobrá, děkuji. Děkuji, ale prosím, nesrovnávejte především s evropskými zeměmi v této věci. Děkuji, pane předsedo. Dovolím si i já zareagovat. Pokud ESVČ eh, e mi dá k dispozici 12 minut, eh, pak eh, budu moci říci, že mě berou vážně, ale tady nemám pocit, že mě berou vážně, že tu věc, Eh, berou vážně. Pokud paní Eštnová eh, pokud, pokud používala stejná slova jako eh, komise, pak pouze můžeme říci, že ta slova prostě nedopadla na tu patřičnou adresu, protože spousty osob jsou i nadále zadržovány bez obvinění, bez soudu. 5. července Evropský parlament ve svém usnesení řekl, je třeba skoncovat s touto praxí správního zadržování osob, která vyústuje v to, že palestinci jsou zadržovány bez soudu a bez formálního obvinění. Já jsem také eh, položila písemný dotaz. Paní vysoká představitelko Ešnova, co přesně učiníte v této věci? a jsme svědky mnoha slov, mnoha vyjádření. Další osoby jsou zadržovány a my nakonec vůči Izraeli pouze řekneme, že vyjadřujeme své znepokojení, nic důraznějšího. Já mám pocit, že vůči Izraeli jsme často mnohem, mnohem mírnější než vůči jiným zemím. Velice vám děkuji. Tím můžeme debatu ukončit a chtěl bych přejít k dalšímu bodu eh, našeho eh, pořadu jednání. Naše někdejší kolegyně Jana Hybášková k nám přijela Obecně bych mohl ještě říci, že tento týden se konala konference eh, velvyslanců EU na světě a v této souvislosti se konalo také jednání, kdy pan předseda Schulz a pan kolega Kešman, eh, předseda skupiny delegací a já eh, jsem se také zúčastnil, diskutovali jsme a řekli jsme, že Máme pochopení proto, že když jsou velislanci z nějakých eh, důvodů ve městě, abychom byli tedy včas informováni, je možné někoho pozvat, eh, aniž by vznikaly nějaké náklady. Eh, navíc, abychom se dozvěděli, co se odehrává v některých zemích a myslím, že je to otázka vývoje eh, v Iráku a já jsem tedy požádala naši kolegyni Janu Hybáškovou o krátkou zprávu. Chtěl bych také Janě poděkovat za to, co dělá. Jana je eh, tím správným mužem eh, v zahraniční politice. Eh, vydat se za takovýchto podmínek do Bagdadu, to není žádná legrance, čelit tomu obrovskému ohrožení. Ona vám to neřekne, ale já jsem si nechal vylíčit situaci jedním kolegou výjimkou, eh, který tam byl a máme to mít na paměti, když hovoříme také o eh, rozpočtu. Naše velvyslanectví je tam eh, v kontejneru na zahradě britského velvyslanectví, pracuje v nejhorších podmínkách, tak mi to řekl kolega, co tam byl. A, bez vlastního zabezpečení a když vidíme, jaké okolnosti tam vládnou, jaké ohrožení, tak se domnívám, že je naší společnou odpovědností, že eh, když vysíláme své zástupce do světa, že bychom jim měli zajistit eh, řádné pracovní podmínky. Já vím, všechno se to teprve buduje. Eh, nechci nikoho kritizovat, abyste mě špatně nepochopili, ale je to jenom upozornění, co je třeba všechno dát do pořádku. Myslím, že je naším úkolem na to dbát. Srdečně děkuji, že si naš našla ten čas pro nás a máš slovo. Děkuji pěkně, vielen Dank. Thank you, Mr. President and... Pane předsedo, lidé obvykle říkají, že mi obrovskou ctí a potěšením, že mohu promluvit k takovým posluchačům, bývalým kolegům, kteří stále bojují za lepší budoucnost Evropy, za bezpečnější a stabilnější Evropu a za bezpečnější evropské prostředí. A dnes je skutečným potěšením podělit se s vámi o mé myšlenky. Vítám také zástupce iráckého vyslanectví, ale ráda bych se s vámi především podělila o své poznatky, nejenom pokud jde o to, co se děje v Iráku, ale řekla bych něco i k tomu, co probíhá v celém regionu. Irák je v současné chvíli příliš křehký na to, zranitelný na to, aby mohl na svých břemenech nést to, co se odehrává v Sýrii. Irák je hluboce rozdělený sektářský stát. Zůstávají tam zbytky americké okupace a tato situace ještě není dořešená. Není žádný zákon o federalizaci, nemají zákon o rozdělení zisku, který pochází z obrovských zásob ropy a plynu. Nemají zákon o rozdělení těchto příjmů mezi irácké obyvatelstvo. Situace je vysoce nepřátelská a může se stát, že za pár měsíců, za pár let se Irák rozdělí, oddělí se od něj severní Kurdistán. Proč k tomu dochází? Dochází k tomu v důsledku situace v Sýrii. vedoucí delegací na svých schůzkách docházíme k tomu, že používáme slovo Bosna, když mluvíme o Syrii. Vidíme, že nás to čeká. Mluvíme o různých kapsách, úsecích, mluvíme o severní kurdské zóně, kterou podporuje Basar al-Ashad a západní sunnické kmeny se do toho také zapojují. Alepo, z Alepa se může stát Sarajevo. Tento víkend se sejdou evropští ministři zahraničí na neoficiální schůzce a tématem jednání bude Sýrie. Jsme si jistí tím, že válka v Syrii bude hodně dlouhá a etnické čistky už začaly. Američané žádají Turky, aby se toho také účastnili, by otevřeli jakousi nárazníkovou zónu. Turecké stanovisko je jasné, uděláme to, pokud budeme schopni udělat, co je nutné z PKK. Pravidelně dochází k bombardování severního Iráku a pokud umožníme turecké armádě, aby se zapojila, a jde v podstatě o zapojení NATO v Sýrii, může se stát, že budeme mít velké problémy s Kurdy. Někteří evropští ministři navrhují Barzánimu, což je předseda kurdské regionální vlády, aby sednotil Kurdy. Bez ohledu na to, co udělá, musí přijmout, musí akceptovat PKK. A pak budeme mít ale přímý konflikt s Tureckem. Turecký vliv na Syrskou národní radu je opravdu velký a Turecko dělá všechno proto, aby vyčistilo Kurdskou národní radu. Může se stát, že Syrsko jednoho dne bude pod tureckým vlivem a dojde k masakru Kurdů. Potom budeme vytvářet útočiště pro Kurdy, viděli jsme to v Iráku, v Iráku to už tak je. A bude nutné přetvořit hranice. Potom Irák jako takový spadne pod iránský vliv a bude mít saudskou enklávu, Radu pro spolupráci, zálivu. A může se také stát, že eh, se rozpadne poslední struktura v Libanonu a dojde k dlouhému etnickému konfliktu na hranici Středozemního moře. A tomu my říkáme v podstatě eh, evropské sousedství, neboli oblast eh, spolupráce. V této konkrétní situaci to, co se odehrává v Iráku, ukazuje, že už teď můžeme mluvit o internacionalizaci situace v Sýrii a bez ohledu na to, jaký mezinárodní mechanismus vznikne, bude k tomu patřit i Irák se vším, co k tomu patří, s tím, že je tam situace opravdu nestabilní a některé věci se nedaří. Kdo jsou hlavní hráči? Především Rusko. A Rusko musíme znovu zapojit do jednání s evropskými státy, se zeměmi EU, ať už je to v New Yorku nebo někde jinde, abychom se pokusili vytvořit nějaký mezinárodní mechanismus. Hodně se tomu věnujeme, Nicméně, jak už jsem říkala, může se stát, že se Irák rozpadne. V Iráku, ať se stane, co se stane, je to prostě sektářský stát. Nemáme žádný irácký národ, nemáme irácký lid. Iráčané 35 let trpěli neustálými válkami. z 30 milionů lidí je jich stále 4,65 milionů pohřešovaných. Někdy nefunguje elektřina, v hlavním městě na spoustě míst není voda. 95 území nemá kanalizaci a rozpadá se i ta přirozená kanalizace. Miliony lidí žijí v naprosté chudobě. A my, evropská delegace, stojíme před jedním problémem, který je z mého pohledu nespravedlivý. O tomto problému se mluví často a je to tábor Ešraf. Lidé v táboře Ešraf se teď přesunují do mnohem lepšího tábora Churia, který financuje Institut pro stabilitu z evropských peněz. Mají celý den vodu, já ji nemám. Mají 24 hodin elektřinu, to já taky nemám. Mají mnohem lepší podmínky, než kdyby se o ně starala irácká armáda. Generál, který má na starosti ten přesun, nikdy neměl 24 hodin elektřinu. Nicméně situaci znáte lépe než já. A já bych eh, dnešní vymezenou dobu využila k tomu, že bych řekla jednu věc. Už teď máme v novém táboře, v táboře Churia, lidi, kteří jsou státními příslušníky členských států. My máme členské státy, které jsou povinny vzít ty lidi zpátky. Takže ti z vás, kdo se toho účastní, postarejte se o to, že vaše země vezme zpět své státní příslušníky. Za druhé, máme teď 391 odhodlaných uprchlíků nebo uprchlíků, kteří už mají statut uprchlíka, za to platí Evropská unie, vaše státy, členské státy Evropské unie musí tyto uprchlíky přijmout. jsou to uprchlíci. Už mají tento statut. Hodně to pomůže celému hnutí, hodně to pomůže Evropské unii a hodně to pomůže irácké vládě. Irácká vláda je pod obrovským mezinárodním tlakem a dělá, co může, aby skrotila eh, příslušníky ostrahy. Zatím nedošlo k žádnému incidentu, pokud vím. Máme jednání s Iránem 5 plus 1 o jaderné otázce. Irán už se blíží 200 kilogramům obohaceného uranu. Kritické množství je 230. Parenka Aštonová vede jednání, jsou to nesmírně důležitá jednání a já musím říct, že si vysoce ceníme její role. Když se američané a rusové nebudou moc shodnout o Sýrii, jednají alespoň o Iránu. A to je velice důležité. Musíme toto jednání co nejvíc podpořit. Je to všechno vysoce komplexní, pořád tam má základnu Al-Qaida, je tam vliv Iránu, válka v Sýrii, Kurdistán. Naší delegaci je šest lidí, žijeme v kontejnerech Nemám kancelář, já nemám jediné auto a nemám osobní ostrahu. Bohužel dnes při hlasování to dopadlo tak, že jste položku 3 003 zkrátili na polovinu, takže já budu mít, mám před sebou další dva roky bez ostrahy a v kontejneru. Pokuste se prosím posilit kapacitu Evropské služby pro vnější činnost. Pro vnější činnost. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Stevenson, vedoucí delegace pro vztahy s Irákem. Pan Stevenson, mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji Janě Hybáškové za vystoupení. Já se mohu připojit k tomu, co jste říkala, nebo co jste vyříkal na úvod, pane předsedo. Je opravdu strašné, že zástupce naší služby pro vnější činnost se musí potýkat s takovými podmínkami. Já jsem byl v Bagdádu, viděl jsem to ubytování, kde musí Jana bydlet. A to není přijatelné pro žádného zástupce Evropské unie. A jak jste zdůraznil, pane předsedo, život bez ostrahy, bez zabezpečení. Já, když jsem byl v Bagdádu, když jsme vyjeli ze zelené zóny abychom se setkali s prezidentem mimo tu zónu, došlo k bombovému útoku, když jsme jeli na břehu řeky Tigridu. Každý den dochází k útokům této povahy. Násilí a nepokoje stále pokračují. A ponechat naše zástupce nechráněné, to je naprosto nepřijatelné. Mě šokovalo, když jsem se dozvěděl, co právě paní Hybášková říkala o tom hlasování dnes dopoledne. Musí přece existovat nějaký způsob, pane předsedo, jak tu situaci přehodnotit. Nemůžeme nechat Janu a její tým, přestože je to tým malý, což už samo o sobě je politování hodné. Na Bahamách máme 60 nebo 70 lidí eh, z EEAS a Iráku jenom 6. To samo o sobě je věc, na kterou bychom si měli zamyslet. Takže já žádám tento výbor a vás, pane předsedo, abychom se znovu zamysleli nad tím, jak tu situaci vyřešit. Ale mohu také souhlasit s tím, co říkala Jana o Iráku. Já to vidím tak, že situace se zhoršuje. Minulý týden bylo popraveno 26 lidí za jediný týden. Popravy se konají každý den. Tři z nich byly ženy. Human Rights Watch a Amnesty International říkají, že je pro ně těžké zjistit, co je to za lidi, z čeho byli obviněni. Irácké úřady nám říkají, že jsou to teroristé, ale my jenom víme, že každý večer na eh, televizi Al Rakia vidíte ty eh, zmlácené lidi, jak je předvádějí před televizními kamerami je zřejmé, že byli hodně mučení a divákům je řečeno, že jsou to teroristé, kteří byli odsouzeni k trestu smrti. A jejich přiznání z ní zřejmě vymlátili při mučení. Nemají přístup ke spravedlivému procesu, k řádnému zastoupení právníky. Situace v oblasti lidských práv se tedy zhoršuje, je to katastrofické. A přitom slyšíme, nebo vidíme, že američané nevznáší žádné námitky. Samozřejmě američané mají pocit viny, protože oni společně s mou vlastní zemí, se Spojeným královstvím, se zapojili do v podstatě nezákonné války okupace Iráku, což pak vedlo k tomu, že tisíce, statisíce nebo desetitisíce eh, iráckých civilistů zahynuli. A teď američané říkají světu, že za sebou nechali funkční demokracii. Premiér Malaky, člověk, který prohrál v posledních volbách o dva hlasy, byl znovu jmenován premiérem za pomoci iránských vládců, kteří ostatní přesvědčili, aby se přidali do koalice s Kurdy. Všichni tito partneři teď spochybňují jeho vedení, protože klíčová ministerstva obrana, vnitro a bezpečnost, která měly dostat opoziční strany, nebyly, nebyla přidělena. On si tyto pravomoci zachoval ve vlastním úřadu a to znamená, že získává moc diktátora. A teď máme tajná vězení, lidé mizí z ulic, už je nikdy nikdo nevidí. Na každodenním pořádku je mučení, Víme z mezinárodních statistik, že Irák je druhá nejvíce skorumpovaná země na světě. Víc korumpované jenom Somálsko. A přitom nám paní Hybášková říkala, že mají stejné ropné bohatství jako za Sadáma Husajna. Do této země proudí miliardy dolarů a mizí. Když jsem tam byl naposledy před rokem, bylo mi řečeno, že ty čtyři hodiny elektřiny denně a to, že není voda a není kanalizace, že to všechno se napraví do půl roku. Ale vůbec se to nezlepšilo, ty peníze prostě mizí. A já říkám všem v tomto výboru, pane předsedo, že bychom se měli pořádně zamyslet nad budoucími balíčky pomoci pro Irák. Měli bychom striktně napojit pomoc na řádnou zprávu a měli bychom zajít ještě dál. Měli bychom Malakim o jeho vládě říct, že pokud nezlepší situaci v oblasti lidských práv, pokud nezačnou poskytovat nezbytnou elektřinu, pokud se nezlepší situace s kanalizací, se zásobováním pitnou vodou, pokud nenaplní dohodu, za které vznikla koaliční vláda, a nepřidělí místa na ministerstvem opozičním stranám, jak to bylo dohodnuto, pak bychom měli dokonce zvážit, že zajdeme ještě dál a budeme uplatňovat sankce vůči Iráku. A ještě jedna poslední věc, pane předsedo. Nuriel Malak jel do Teheránu nedávno a setkal se s nejvyšším vůdcem Iránu Ajatolem Chomejným. Chomejný mu poblahopřál třem věcem. Chomejný říkal, udělali jste dobře, že jste vykopli Američany, udělali jste dobře, že otevřeně podporujete Al-Asada v Syrii a udělali jste dobře, že jste zakročili proti mujahedínům. Pokud se má k takovým věcem blahopřát, to je eh, skutečně pohoršující. Děkuji. Děkuji. Musíme postupovat rychle, protože nás ještě čeká eh, setkání se zástupcem, budoucím zástupcem v Ukrajině. Paní Omen Reuden, jedna minuta, jenom jedna minuta. Nebo minuta a půl, protože dnes máte narozeniny. Mnohokrát děkuji. Takže. Už jsem tedy asi začala. Bude. Já bych chtěla říct, že to v prvé řadě je obrovský problém pro lidi. Je to otázka lidské bídy. Nám se podařilo naskromáždit hodně peněz a Evropa také vynakládá hodně prostředek. Proč se nám nedaří tuto bídu alespoň trochu zlepšit a zajistit lepší životní podmínky? Dále bych chtěla říct si něco k politickému vlivu. Zmiňovali jste se o Turecku Turecku. Turecko jako členská země NATO to by mohlo být také jedno téma. Já jsem spravodajkou odpovědnou za Turecko a my jsme eh, zjistili, že se tu potírá úsilí eh, strany PKK. Na tom trváme. PKK má své prsty i v dění v Iráku. Co bychom měli udělat jinak? Nebo co bychom my, Evropané, měli eh, dělat, abychom podpořili Turecko? Pane předsedo, my přece nemůžeme říkat Turecku tak stop, protože jinak by se eh, PKK obrátila na tu druhou stranu. Takže jaké je řešení, o které bychom měli usilovat? To je má otázka. Děkuji vám. Paní Tajn, jednu minutu. Jedna minuta, to je také trochu moc krátká doba. Já bohužel dnes narozeniny nemám, tedy velice děkuji paní Hybášková za Eh, podrobné informace, zejména co se týče Sýrie. Já jsem také letos navštívila na pozvání Ajatoláha eh, Irák a musím eh, říci, že tam jsou takovéto podmínky, které jsou katastrofální, dochází k výpadkům dodávek proudu. Mám dvě otázky. První je ten tábor ašraf, který mě zaměstnává. Podle mých informací se ta nová situace příliš nezlepšila než v tom starém dětském táboře. Před dvěma týdny jsem měla návštěvu v Berlíně. Byla to příslušná eh, pravá ruka prezidenta eh, zodpovědná za eh, zrušení tohoto tábora a bylo řečeno, že koncem roku má být Kemp Ashraf eh, uzavřen. To je definitivní rozhodnutí a ještě také to, o čem jste se zmiňovala, že bohužel členské státy EU eh, ještě nebyly příliš kooperativní při příjmu vlastních státních příslušníků. Vy jste řekla 391 příslušníků. Eh, chtěla bych, abyste to ještě jednou potvrdila. Také říkal, že Irán je ochoten stáhnout své lidi. 80 99 osob byli podle mého to ti, které hledal Irák, které z části hledal Interpol, ale konec konců jsou ty skupiny již rozděleny a vlastně jenom čeká mě, alespoň mě ujistili na souhlas EU a samozřejmě i Američanů, jak dostat eh, tyto lidi z toho tábora. A navrhoval, abychom provedli dotazování přímo v místě, abychom jakožto EU měli jistotu, že je to v souladu s právem, že bychom se zeptali osadníků těch táborů, zda souhlasí s návratem do EU nebo do Iránu. Eh, tedy... No, dobře. Thank you. I'll try to be brief. Děkuji, já se pokusím být stručná. Především chci mnohokrát poděkovat za naši skupinu, za vynikající prohlášení. Opravdu to na mě udělalo dojem, ten přehled toho, o co vlastně jde nejenom v Iráku, ale v celém regionu. Opravdu se mi to líbilo. Možná, že to není to správné slovo, protože situace je závažná, nicméně opravdu si cením toho, jak tu situaci hodnotíte. Mám jednu připomínku a jednu otázku. Začnu tou otázkou. Co úloha Saudské Arábie v tomto regionu? protože vidíte to jako součást problému nebo jako součást řešení. Protože z toho, co se doslechneme my od lidí z celé řady zemí v tomto regionu, se Saudská Arábie hodně účastní financování islamistů v různých zemích, takže z tohoto pohledu není součástí řešení, ale slyšíme také, že se kritizuje to, že Evropská unie není dost striktní a dost kritická vůči Saudské Arábii ve vztahu k tomto aspektu. Ne tolik, jak by to mělo být. Takže jak to hodnotíte? A moje připomínka, ráda bych vám poděkovala za vaše poznámky a za informace o táboře Ashraf a také za tu žádost pro členské státy, aby vzali zpět své státní příslušníky, ale také za popis podmínek v tom táboře, protože někdy v této sněmovně, když se mluví o táboře Ashraf, mluví se o, o tom jako o hlavním problému v Iráku a mluví se také o tom, že tam lidé jsou ve špatném stavu a tak dále, takže já si opravdu cením těch informací o situaci co se týče elektřiny a tak dále. A doufám, že to pomůže i lidem v této sněmovně zasadit si věci do kontextu, abychom také viděli, že toto vlastně není ten hlavní problém. Děkuji. A hodně štěstí. Pět minut, dobře, já se pokusím. Tábor Ašraf, ano. Tábor Churia rozhodně není. Kemp Churia určitě není lepší než Kamp Ashraf, eh, ale je, jsou zcela srovnatelné a eh, z technického hlediska jsou lepší než ten tábor, ve kterém žiji já. To je mé prohlášení. Oni nemají bazén, my ano, to je jediný rozdíl. Kromě toho, kemp Ashraf je eh, placen s peněz daných EU 64 lidí z UNHCR každý den tam vede pohovory eh, s osobami, které byly přesunuty. Všichni, eh, u všech se určuje tedy status uprchlíka, za který mají nárok Obykle Každé, každý pohovor trvá jeden až dva dny. Eh, tito lidé se vytvořili CVčka, která jsou naprosto smyšlená, takže někdy trvalo třeba dva dny, jaké je reálné jméno, datum narození a opravdové eh, povolání, opravdový životopis dané osoby. Jde o sektu. Platíme evropské monitory, aby tam byly neustále přitomni, aby vám zasílali monitorovací zprávy a já, když mám čas, eh, přeposílám tyto monitorovací zprávy vám přímo, aby se si mohli přečíst. Pan Martin Kober, německý velislanec, eh, tam odvádí neuvěřitelnou práci a osočují ho z toho, že je nacistou, fašistou, dokonce i v tisku, jako je New York Times či Washington Post. To je šílená situace označovat takto německého velvyslance. Přesto k tomu dochází. Pokud je o e, počty lidí, například Německo, tam má e, více jak deset lidí, se kterými je třeba provést pohovor, pokud je o určení bydliště. Nebylo to provedeno, je tam také Španěl, tedy osoba v spolutem Španělsku, v Itálii. Další země tam mají své rezidenty, které by měly stáhnout, které by měly být vráceny do těchto zemí. A toto můžeme pro obyvatele táboru Ašraf udělat. Dále financování islamismu. Islamismus je široké slovo. Sadská Arabie podpore vahabismus, vahabismus eh, eh, morálně, finančně a tak dále. Pokud je o Syrii, tady bych určitě řekla, že v současné době vliv Turecka a tureckého islámu v Syrii a finanční zájem Turecka na islamizaci Sýrie jsou vyšší než zájmy Saudské Arábie a její vliv. V Iráku určitě veškeré obchody dělá Irán. Takže to, co zde zaznělo ohledně Sádské Arábie, to se týká především Egypta a také je to výrazně věc Pakistánu. Měli bychom velmi pozorně sledovat, co eh, Saudové financují v Pakistánu. ESVČ eh, si tato věci vědoma. Eh, nyní peníze. Evropská unie zaplatila více jak miliardu eur Iráku. Jsou to prostředky, které, za kterých se financovaly eh, operace OSN a eh, také eh, přítomnost rodinných příslušníků, pracovníků OSN, a to výše cirka 60 Prosím vás, mějte jistotu, že peníze, které dáváte na působení OSN, že, že to také za to dostane uzna, nám uznání v OSN, protože veškeré operace, které UNOPS, UND, UNDP, UNICEF a další Eh, všechny činnosti, které tyto agentury OSN provozují v Iráku, jsou za evropské peníze a nikdy tam nevidíme žádnou vlaječku. Já nesu odpovědnost za 398 milionů eur, je to rozděleno na 33 různých projektů. Mám dva eh, místní pracovníky, jednoho smluvního zaměstnance na monitorování a veškeré kontroly. A protože nemám bezpečnostní tým, nemohu opouštět Bagrát. Takže jak mohu provádět kontrolu vynakládání těchto 400 milionů eur všude v Iráku? Irák nepotřebuje peníze. Irák eh, má každý rok 50, eh, přebytek v rozpočtu 50 miliard eh, dolarů. 50 miliard přebytek. Ale oni nevědí, jak ty prostředky vynaložit, nevědí, jak sepsat smlouvu, nevědí, jak smlouvě dostat. Nikdy neslyšeli o zadávání veřejných zakázek. Naše peníze nepotřebují. Potřebují naše technické experty, kteří by působili na ministerstvu elektřiny, ministerstvu ropy, ministerstvu ropné infrastruktury, aby jim eh, sepisovali smlouvy, kterým by mohly dostat poté západní podniky. To je jejich hlavní problém. Nemají tyto kapacity, nemají lidi. Ta země byla 35 let masakrována, potřebují naši expertízu, potřebují naši pomoc, potřebují, abychom se o své eh, zkušenosti a znalosti s nimi podělili. To je to, co Irák potřebuje, ne naše peníze a v neposlední řadě právní stát korupce, mezející osoby, věznice a to vše. Irák je stále zemí číslo jedna na seznamu teroristů a musíme učinit maximum v boji proti terorismu. Podepsali jsme dohodu o partnerství a spolupráci a já bych vás eh, požádala, abyste laskavě pomohli s ratifikací této dohody PCA. Bod číslo jedna této dohody je společný postup boji proti terorismu. Eh, máme eh, mise v oblasti právního státu, je to 46 Evropanů, kteří eh, procházejí irácké věznice, teď odjeli američané jsou to Evropané, kdo provádí školení, kdo se starají o celou řadu vězení, včetně věznice Rusafa, což je v podstatě věznice pro členy al -Qaidi. Ti lidé dělají skvělou práci. Bohužel členské státy, z nichž vy pocházíte a mandát eh, EULEX pro Irák eh, končí v roce 2013, což je šílené. Ta mise stála stovky milionů eur. Teď konečně se to pořádně rozběhlo, funguje to, máme implementační kapacitu a najednou se stáhneme. Potom bude právní stát skutečně právním státem. Iračané nemají vůbec ponětí, co to znamená a američané tam vůbec žádnou činnost nevyvíjejí v této věci. Takže prosím vás, podpořte eh, EULEX, podpořte naše snahy a podpořte ratifikaci dohody o partnerství a spolupráci. Děkuji mnohokrát. Eh, velice vám děkuji. Přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci a vraťte se zase příště bezpečně zpátky. Teď přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Máme už čtvrt hodinu spoždění. Nyní se bude konat slyšení. Zbud-